Mes chers collègues, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon... Dámy a pánové, doufám, že jste strávili krásný víkend a že jsem vám chyběla. Přijetí pořadu jednání. Pokud někdo nemá žádnou poznámku, můžeme přímo předložený pořad jednání. Pan Wim van de Kamp, pane prosím, Wim van de Kamp, usaďte se. Přestaňte hovořit s kolegou, nebo jsme začali naši schůzi. Ale jistě máte mnoho času, pane Kampe. Nemusíte spěchat. Tedy Schválení zápisu ze schůze 3. prosince. Zápis jste obdrželi, pokud nikdo nemá žádnou poznámku, můžeme ho požádat za, považovat za schválený. A nyní se dostáváme ke sdělení předsedkyně. Ráda bych vám oznámila, že rozhodnutí která byla přijána na, na schůzi koordinátorů 10.11., že máte kopie k dispozici a pokud nikdo nic nenabítá, respektive nenamítne do 17.30, bude eh, to, to sdělení přijato jako za schválené. Dále bych ráda připomněla, že s důvodem eh, značných problémů s počasí. Jsme na jednání koordinátorů se jednomyslně rozhodli, že uplatníme urychlený postup podle článku 50 našeho jednacího řádu pro tři témata, která se týkají Brexitu v případu, že nebude dohoda. Měli bychom začít vyjednávat s radou co možná nejrychleji, tak abychom zařištili, že všechny ty tři texty budou včas zveřejněni v úředním věstníku, tak abychom se mohli vyhnout jakékoliv právní nejistotě. Z tohoto důvodu zpravodaj představí pozměňovací návrhy ve středu 23. To tedy znamená za dva dny. Což znamená, že skupin, politické skupiny a stínoví zpravodajové by eh, měli předložit své návrhy co možná nejrychleji panu zpravodaji, neboť pouze zpravodaj může předložit pozměňovací návrhy podle článku 50 našeho jednacího řádu. Takže to je, toto je postup, souhlasíte? Dále se dostáváme k velice závažnému tématu, které je velice důležité. Jsem velice ráda, že je zde pan Svoboda a paní Atala, že jsou dnes námi. Dnes já vás zde velice vítám na našem výboru a budeme se věnovat tématu návrhu směrnice, která ukončuje sezónní změnu času a e, tím e, ukončuje platnost směrnice z roku Eh, směrnice 2784, dám slovo nejdříve panu zpravodaji, pak stínovým zpravodajům a dalším poslancům, tak abychom tuto otázku mohli prodiskutovat. A nakonec dám pak slovo Evropské komisi, pak ještě zpravodaj. Ještě eh, lhůta pro předložení podmínek návrhu, to bude před, bude to 28. první ve 12 hodin, tedy v poledne. A nyní začnu naším zpravodajem, což je paní Úskov, která zde ovšem není a proto eh, ji nahradí paní Etkin. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. I will speak Swedish, so if you don't understand, you have to take your earphone. Pokud nerozumíte, vezměte si sluchátka. Dobře, Děkuji. Jak řekla paní předsedkyně, budu hovořit jménem paní zpravodajky Marity Ulsko, která se omlouvá, protože to tu dnes nemůže být. Předložila zpráva, zprávu o zrušení sezónních změn času Eh, paní zpravodajka právě přistála v Bruselu, takže doufá, že se jí podaří dorazit na diskuzi s panelisty. Paní zpravodajka říká, že je proto, aby se zrušilo sezónní střídání času, respektive aby se zrušil letní čas. Důvod pro zavedení letního času již totiž neplatí, protože už nemusíme šetřit energii. Eh, tento důvod již není relevantní, nemá to žádný dopad a mnoho lidí naopak cítí dopady přechodu na letní čas. Je velmi důležité, abychom zachovali koordinování, koordinovaný přístup, tak abychom mohli chránit vnitřní trh, fungování dopravy a tak dále. Proto tedy potřebujeme dát eh, sektoru dopravy dostatek času na změnu. Je důležité, aby tady byla dlouhodobá předvídatelnost. Je potřeba, aby změny neměly žádné negativní dopady na spotřebitele. Doprav, doprava, sektor dopravy pravděpodobně bude jednou z oblastí, která bude nejvíce zasažena. 13 eh, tisíc letů každý den eh, v EU začíná a končí. Eh, to znamená, že to bude mít na sektor letecké dopravy naprosto zásadní dopad. Je to pouze jeden eh, z jedna z oblastí, která bude zasažena, ale pravděpodobně právě letecká doprava bude potřebovat nejvíc času na to, aby se této změně přizpůsobila. Paní zpravodajka odhaduje, že eh, bude potřeba 18 měsíců na to, aby se všechny zúčastněné strany eh, připravily na tuto změnu a, a, a mm, musí také o jakékoliv změně informovat 18 měsíců předem. Eh, takovýto návrh je eh, podle paní zpravodajky lepší než to, že by se stanovilo pevné datum, tak jak učinila komise. Je řečeno, že pravidla by měla vstoupit v platnost dva roky poté, co tedy eh, bude rozhodnuto o eh, normálním čase, o standardním čase. Paní zpravodajka zároveň vyzývá k tomu, aby tato směrnice byla přijata již, ještě v tomto roce tak a zároveň je potřeba, aby mm, se mezi členskými státy co možná nejvíce koordinoval postup. Potřebujeme určité standardy, harmonizaci, co možná nejkoordinovanější přístup. Neměli bychom se ocitnout v situaci, kdy tady budou v různých zemích různá časová pásma, různé časové zóny. A na závěr mi dovolte, abych jménem paní zpravodajky poděkovala všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Děkuji a nyní za politickou skupinu EPP pan Svoboda. Prosím, máte slovo. Kyně, Eh, já eh, děkuji za eh, paní zpravodajce za předloženou zprávu, kterou vítám a s tím, co Eh, bylo řečeno v zastoupení paní poslankyně Úskok, eh, se stotožňuji. Eh, já vlastně mluvím ve dvojité roli, protože kromě stínového zpravodaje jsem také zpravodajem pro stanovisko výboru Jury v této věci a Eh, proto, eh, proto mohu říci, že možná z jedné nebo ze dvou stran eh, budu podávat pozměňovací návrhy v tom smyslu, že hlavní důvod, pro který vlastně ta iniciativa mezi poslanci Evropského parlamentu v této věci vznikla, byly důvody týkající se zdraví, důvody eh, v oblasti dopravy jsou samozřejmě závažné i v dalších oblastech, ale zdraví byl ten hlavní důvod a jsem vám v této hm, souvislosti také velmi vděčný, že jste eh, nechala zorganizovat ten workshop, který bude eh, následovat a jak jsem si rychle eh, prolistoval hm, ta, ty písemné podklady, tak se ukazuje, že právě oblast zdraví jaksi nej, více apeluje na to, aby se skončilo se střídáním eh, letního a zimního času. Eh, budu proto podávat pozměňovací návrhy, které poněkud posílí argumentaci navržené zprávy právě v oblasti eh, ochrany zdraví a samozřejmě eh, pokud jde o datum realizace posledního střídání. Jinak souhlasím s tím zejména, že potřebujeme v Evropě harmonizovaný přístup k této věci, aby nedošlo k ohrožení fungování eh, vnitřního trhu. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Zloboda. Děkuji mnohokrát panu Svobodo a nyní má slovo pan Zlotovský. Madame la présidente. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji, já bych chtěla poděkovat nejprve paní poslankyni Olskok za návrh zprávy. Jsme velice spokojeni se změnami, které byly ještě učiněny do textu komise. Frakce EKR by chtěla také poděkovat za to, že tam je nyní ten návrh dvouletého přechodného období Eh, je to tedy zapotřebí, aby se na to všichni dokázali připravit na tuto změnu. Jsme nesmírně rádi eh, nyní s obsahem zprávy, ale ještě se domníváme, že zapotřebí zvýraznit jednu věc a to je úloha komise. Domnívám se, že komise by měla být tím, kdo bude koordinovat rozhodnutí členských států, jakou časovou zónu si zvolí. Myslím si, že komise zde má své úkoly a měla by být eh, jak si pohnána k odpovědnosti. Měli bychom být, by být všichni informováni a také veřejnost by měla být informována o tom, jak probíhají jednání mezi komisí a členskými státy, o tom, jaký ten čas bude zvolen. Zatím bohužel neexistuje žádná analýza budoucích dopadů Eh, těchto změn. Takže lze říci, že komise úplně neodvedla dobře zatím svou práci, že zatím ještě neudělala dobře svůj eh, domácí úkol. Takže já doufám, že to brzy napraví. A to je z mé strany zatím vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Zlatovskému. Eh, zdravím vám s paní Bilbao. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji. Já bych ehm, chtěla nejprve všechny pozdravit Přeji vám všem dobré odpoledne. Na první schůzi našeho výboru mm, jsme hovořili o tom, že tento návrh eh, reaguje na iniciativu, na veřejnou konzultaci, na občanskou iniciativu, které se zúčastnil velký počet osob eh, z mnoha členských zemí. Nyní můžeme již analýz, analyzovat práci naší zpravodajky. Já bych chtěla poděkovat za její úsilí. Dovolte mi říct si pouze dva komentáře. Takže za prvé, mm, pokud chceme ukončit sezónní změny času, tak je zapotřebí eh, dosáhnout dostatečné koordinace v rámci Evropské unie, abychom se vyhnuli všem případným nesnázím a abychom se vyhnuli různým eh, nežádoucím dopadům, zejména v oblasti dopravy což je vlastně naším tady hlavním eh, předmětem zájmu. Navíc zatím je to tak, že každý členský stát si má rozhodnout, jaký ten čas si zvolí. Ještě bych ráda dodala jednu věc k textu paní zpravodajky. Je zde několik eh, termínů, které podle mého názoru nejsou úplně jednoznačné. Například je tam ten pozměňovací návrh eh, nebo část textu, která se týká komise. Říká se tam, že by měly být navrženy změny. A že vlastně členské státy nesou veškerou odpovědnost a vlastně nehovoří se tam o tom, že by komise také měla koordinovat tuto věc. Dále eh, si myslím, že je důležité zdůraznit, že na to musíme všichni pracovat společně, že se musíme všichni dohodnout také i na konkrétním datu, kdy eh, se s tím začne. Takže je důležité, aby zde byla dostatečná koordinace, abychom se vyhnuli nezamýšleným negativním dopadům a rovněž, abychom zamezili nejistotě v jednotlivých odvětvích, pro které to bude důležité. A pak je také důležité stále mm, i sledovat veřejné mínění, informovat veřejnost. Potřebujeme, aby člen, mezi členskými státy byla do, do, dostatečná koordinace a to bude dost významný úkol. Já tedy nevím, zda nemám nejno, nějaké nejnovější informace, mi možná chybí, ale mám zatím pocit, že rada příliš s tím nějak nepospíchá s dokončením eh, této věci. Myslím si, že by bylo dobré, abychom radu přesvědčili, že je to užitečné. Minimálně by bylo také třeba dobré, aby mm, si rada vyslechla eh, na názory jednotlivých členských států. A bude zapotřebí nakonec dospět k nějakému rozhodnutí. Mm, doufám, že v následných týdnech učiníme pokrok v této zprávě. Ale nevím, jestli se nám to podaří, pokud bude rada proti nám. Takže nevím, zda to nakonec vlastně nějak nechtějí nechat až na to další období. Děkuji. Děkuji paní Binbauer a já zdravím pana Dalundeho a má slovo. Uh, we Greens welcome the... Slovo my eh, zelení vítáme návrh, eh, kterým se mají ukončit sezónní změny času. Pokud eh, by se tento režim změnil, tak to bude mít dobrý dopad na vnitřní trh, zejména na dopravu Mm, přeshraniční doprava, komunikace, ty všechny by měly přijít eh, přespěch k tomu, že se ukončí sezónní změny času. Nicméně těchto eh, pozitivních dopadů bude možné dosáhnout pouze tehdy, pokud členské státy dostatečně dobře koordinují to nastavení svých časů. A my máme trošičku obavy. Bojíme se, že nakonec to bude takový systém, že každý členský stát vlastně si vybere jiný ten čas. Ehm, pokud jste bude vyjednavací mandát, Eh, stejně vlastně není úplně jisté, že nakonec ta ta do, té dohody bude dosaženo. A pokud tedy nakonec to bude v každém členském eh, státě jinak, tak to bude všechno mnohem dražší, než jaké jsou ty náklady, které nyní souvisí s tím sezónním eh, změn času. Takže je důležité, aby ten systém byl harmonizovaný, proto bych rád apeloval na zpravodajku, aby usilovala o to, aby členské státy ten čas harmonizovaly. Děkuji mnohokrát panu Dalundemu a nyní má slovo pan Wim van de Kamp. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, co by koordinátor pro oblast dopravy jsem tuto záležitost v minulých měsících sledoval co možná nejpečlivěji a naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Svoboda, ale osobně se domnívám, že to nemá smysl. Já jsem naopak zastánce současného systému. Musíme se podívat na sportovní svazy v Nizozemsku. Ty mají vždycky radost z letního času, protože mohou intenzivněji vykonávat svoji sportovní činnost. A mně se také Eh, líbí, že mohu v létě déle jezdit na motorce za světla. A nepochybně existují lidé, kteří mají zdravotní problémy, které souvisí s přechodem na letní čas. To je otázka, kterou můžeme položit dnes přítomným expertům, vědcům. Takřka 5 milionů lidí reagovalo na výzvu pana předsedy Junckera. Ale zároveň jsou tu stovky milionů Evropanů, kteří nereagovali. Co to znamená? Je to ta mlčící většina? Mlčící většina, která eh, tu diskuzi pouze mlčky sleduje. Nemá pan Juncker vážnější problémy, než je případné zrušení sezónní změny času? Pan kolega Svoboda a také eh, paní Het za sociální demokraty říkají, že bychom se měli snažit eh, zavést jeden jediný evropský čas. Eh, byly by tu různé, různá časová pásma, protože mezi Bukureští a Londýnem je určitý rozdíl, ale neměli by tím, neměl by tím trpět vnitřní trh, jednotný trh. A pokud by to tak mělo být, tak bychom se měli držet eh, zimního času. Pokud jde o radu, tak já souhlasím s paní Bilbao, protože eh, rada tady nepodniká vůbec nic. U balíčku mobility číslo jedna rada přijala stanovisko paní Bilbao, ale pokud jde o letní čas, tak tady rada zatím žádné stanovisko nepřijala. Ano, samozřejmě i, i balíček pro mortalitu se bude tímto velmi zajímavat. Děkuji mnohokrát, pane Bim Pandegame, že jste nás informoval o tom, že milujete stejně jako pan Riké motorky, už o tom víme aby bude pokračovat debatě a slovo má pan Van Dalen. Paní předsedkyně, domnívám se, že si musíme nalít čistého vína. Pan Juncker ohlásil, že by se tedy mělo zrušit střídání času a že by se Evropa měla tady tomuto eh, tématu intenzivně věnovat. Ale domnívám se, že to je bouře ve sklenici vody. Ta směrnice zní, návrh na eh, změnu eh, ukončení sezónní změn času. Ale to už v podstatě neplatí. Návrh, který předložila paní zpravodajka, hovoří o přechodu mezi Eh, letním a zimním časem o tom, že by se tento přechod měl zrušit, ale až za dva roky. Ta směrnice už tady v podstatě eh, neplatí, protože eh, ta změna bude stále ještě probíhat. A já se ptám, o co nám vlastně jde v této souvislosti ty rozdíly prostě v Evropě existují byť bychom to udělali tak, jak chce paní zpravodajka, tak by se mohlo stát, že v Německu bude jiný systém než v Belgii nebo v Nizozemsku. A musíme si položit otázku, jestli celá ta snaha vůbec stojí za to, jestli se to vyplatí. No, domnívám se, že tím bez tak nic nevyřešíme. Nebude to mít žádný zásadní dopad. E, celé je to trochu nafouknuté. Text směrnice už Mm, neplatí, eh, bude se eh, tedy přecházet ze zimního na letní čas. Eh, já se domnívám, že to je tedy ztráta času i ztráta peněz a že máme na pořadu dne důležitější věci. My tady zveme experty, což je v podstatě taky fraška. Je to také plítvání penězi. Děkuji, pane Van my vidět, že jste ve formě. A nyní paní Meissner, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I když jinak v mnohem souhlasím s Petrem Van v tomto případě to vidím zcela jinak. Pro mě je to téma všechno ostatní než nějaká fraška. Já se tím tématem zabývám již dlouho. Mnoho lidí o to již dlouho dobu uciluje, aby se skončilo s tím střídáním času dvakrát ročně. Zavedlo se to kvůli úsporám energie, také proto, aby se zabránilo nehodám, například na silnici silnicích ve večerních hodinách, ale nakonec se zjistilo, že ten kýžený eh, účinek nenastal. Zcela naopak, byly tam problémy na vnitřním trhu v oblasti dopravy, eh, které se týkaly například cestovních plánů a mnoha dalšího. A zejména to, co řekl pan Svoboda, vedlo to k mnoha prokazatelným zdravotním problémům. V Německu máme mnohem více infarktů a také mnohem více onemocnění po střídání času. Máme také více depresí a dokonce i sebevražd. Tedy skutečně to s tím přímo souvisí. Děti se koncentrují špatně, mají horší školní výsledky po té, co se čas změní, takže mnohé hovoří proto, abychom toto opět zrušili, právě protože kýžený cíl nebyl dosažen. Takže nyní máme méně eh, mm, dopravního večera, ale více dopravního tráno a zase děti jsou ve škole horší, protože jsou mnoho, eh, mnohem unavenější než dříve. Já možná trochu přeháním, ale existuje mnoho důvodů, zejména zdravotních, proto abychom upustili od střídání času. Já jsem již tehdy minulém volebním období o tom hovořila s panem komisařem Kalasem, by on to nechtěl nastartovat. On říkal, ne, ne, ne, to je velice ožehavé téma a nakonec to vede k tomu, že to bude mít každý jinak. Paní Bulč mi řekla to táž a to téma je nebezpečné, každý to pak bude mít upravený jinak, neboť my jako Evropané můžeme říct si pouze to, že chceme odstranit střídání času, ale nemáme v naší pravomoci říct který čas bude zaveden. To je v národní kompetenci. A co se týče odstranění, sovětský svaz, říká paní řečnice a další národy na světě, již jednou zavedli letního čas, a pak ho zase odstranili, protože zjistili, že to nevedlo k cíli, který si přáli. Proč bychom měli být jako Evropané hloupější než ostatní? Jistě je důležité, abychom všude měli stejný čas. A myslím si, že bychom toho dosáhli, já tady taková malá připomínka, když v Evropě bylo zavedeno letní čas, tak ve Švýcarsku bylo referendum, kde občané se vyslovili proti. Navzory tomu Švýcarsko zavedlo, protože řekli, že by v opačném případě měli velké nevýhody, že si přejí, aby mohli spolupracovat se sousedy přes hranici a nechtěli mít žádné ekonomické nevýhody, které by vyplývaly z toho, že budou mít jiný čas. Podle mě je důležité odstranit třídání času a vrátit se zpět k původnímu datu. To byla tedy takzvaný, to byl ten takzvaný zimní čas, v podstatě ten normální čas, to by mělo být standardním časem, neboť a Eh, to bylo proskoumáno, za co byly udány již Nobelovy ceny biolékařům, kteří zjistili, že lidský organismus, eh, stejně tak jako zvířecí organismus, je ovlivněn sluncem, hvězdami, takže náš biorytmus se přizpůsobuje slunci a proto by bylo důležité mít takový čas, který je nejlepší pro náš organismus. Nobelovy ceny se nedávají jen tak, ty se dávají pro eh, výzkum a poznatky, které jsou pro lidstvo velice důležité. Děkuji. Děkuji paní Meissnerové a nyní má slovo paní Hautala. E, on oikeastaan uskomatonta, että me olemme tässä nyt keskus. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Diskutujeme o návrhu komise, ale musím říci, že na začátku to ve výboru TRAN i ve výboru ENVY bylo velmi obtížné. Již v roce 2015 to bylo obtížné a je neuvěřitelné, že o tom tématu v tuto chvíli vůbec diskutujeme. Na začátku to ale bylo mnohem složitější, než je to dnes. Když jsme ve Finsku poprvé zavedli letní čas, tak já si na to přesně pamatuji, protože se mi v té době narodilo dítě. Ale je pochopitelné, že potřebujeme na ty změny více času, ale myslím si, že musíme tedy na tom našem rozhodnutí trvat. Nesmíme to odkládat až do roku 2021. Parlament tady musí sehrát svou roli a členské státy se musí sami rozhodnout. Pan Svoboda řekl, že je potřeba vzít v potaz především zdravotní stránku věci, protože to je konec konců priorita, je to ta nejdůležitější rovina. Určitě si o tom vyslechneme něco od expertů, určitě nám řeknou, jakým způsobem je možno tedy ve členských státech o této otázce rozhodnout. Je pravda, co právě řekla paní Meissner. V Rusku není v tuto chvíli změna času, platí tam letní čas. Zjistilo se, že změny času přinášely velké problémy a možná, že bychom se tedy měli vydat podobnou cestou. A na závěr mi dovolte, abych zmínila ještě jednu věc. Ono to možná povede k tomu, že některé země budou muset změnit svůj standardní čas. Španělsko nebo Finsko možná jsou z biologického hlediska v tuto chvíli ve špatném časovém pásmu, takže toho bychom měli využít a mohli bychom to změnit. Děkuji mnohokrát paní Hautale a nyní pan Deli na jednu minutu, protože už trošku přetahujeme. Děkuji. Budu velmi stručný. Já si myslím, že bychom měli být obezřetní, když vstupujeme na tuto půdu, protože je to kontroverzní téma. Pokud se podíváme na eh, zájmy jednotlivých členských států, tak zjistíme, že vyplývají z jejich geografické pozice. Ta zeměpisná poloha byla taká, také klíčová, pokud jde o balíček mobility. Dovolte mi na toto téma jeden velmi krátký komentář. Domnívám se, že komise by měla konečně předložit nějaké návrhy, které nepovedou k tomu, že bude Evropa rozdělena, ale naopak budou moci Evropu sjednotit, protože my už balíček mobility máme a nyní opět dochází k tomu, že jsou členské státy v tomto tématu rozděleny. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit nizozemsky. Chápu práci paní zpravodajky, snaží se nasměrovat práci komise správným směrem, ale v Evropě to povede k chaosu. Všichni říkají, že potřebujeme koordinaci, ale kdo to z praktického hlediska uskuteční? Francie, Německo, tyto dvě země se nutně musí koordinovat. Ale musí se v podstatě koordinovat všichni, všichni ty země, které spolu sousedí, a to je asi jeden z důvodů, proč Rada není schopna zareagovat na takovýto jednoduchý návrh směrnice pokud eh, si řekneme, který je ten společenský problém, který chceme vyřešit, pokud si položíme tuto otázku. Každý vědec má jiný výklad. Takže jistě se dozvíme, jaké jsou dopady na zdraví, na bezpečnost silničního provozu, ale já si stále kladu otázku, k čemu je vlastně ten návrh. Neměli bychom spíše akceptovat současný systém, tedy střídání letního zimního času v Evropě? neboť toto vede k, je koordinováno, máme tady koordinovaný přístup. Ano, vždy najdeme někoho, kdo si bude stěžovat, ale podle mě je to nejlepší možný přístup. Či nejméně špatné řešení, abych to takto vyjádřil. To, co se nyní navrhuje, to, co máme nyní na stole, je harmonizovaný návrh komise. Já si myslím, že bychom ho měli odmítnout. Já komu také předložím odpovídající pozměňovací návrh. A ještě takové méně důležité téma. Neměli bychom za takovou tu práci, která byla tak eh, trochu eh, lámána před kolegou, dávat nějaké bonusové body. Ten eh, návrh byl předložen příliš rychle, přes bez kvalitního hodnocení dopadu. Já si myslím, že je to vše příliš narychlo, měli bychom to asi celé odmítnout a zůstat u současného řešení. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já si myslím, že ani letní, ani normální, či tedy zimní čas nikoho nedělá nemocného, ale co dělá lidem problému, je to střídání. Asi 20% Evropanů tím trpí, tím střídáním a tyto lidé si přejí, aby se s tím střídáním skoncovalo. 80% Evropanů se současným řešením vůbec žádný problém nemá, ale tyto lidé by také neměli žádný problém s tím, kdyby se to zrušilo, to střídání. A já chci, aby, byli, aby 100% Evropanů bylo spokojeno s tím, jak upravíme čas a proto já podporuji návrh komise. Děkuji mnohokrát. Pan Rike, máte slovo. Dvě poznámky, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Tedy jedna, ta první. Já si myslím, že ty dobré či negativní dopady toho střídání času jsou různé, rozporuplné a kontroverzní, což vede k tomu, že co se týče toho vnímání, té sensibility, můžete být proč, proto, pro střídání, proti střídání, ale v podstatě nikdo není schopen dát nějaké definitivní stanovisko k tomuto tématu. Já bych teda rád věděla, proč komise se teda tomu takto věnuje. A druhá poznámka je toto. Zdá se, že v tomto návrhu směrnice není nic ustanoveno. Tedy Vede to, podle mě to povede k velkému chaosu mezi členskými státy. Bude to mít velice důležité dopady na vnitřní trh, co se týče dopravy, ale já si myslím, že nejenom na dopravu. A proto se ptám, zda by skutečně užitečné přijít s takovýmto návrhem. Jistě ty objektivní argumenty existují jak pro, tak proti střídání času. Takže já nevím, zda je tak nutné něco takového předložit když tam není vlastně vůbec nic konstruktivního v tom návrhu směrnice. A vidíme, že to také velice záleží na jednotlivých zeměch. Například eh, zima ve Finsku není to též, co zima ve Španělsku či v Portugalsku, to je jasné. Tedy eh, my tady nemáme žádnou homogenizaci v tom návrhu a to nejhorší, čemu by mohlo dojít, by bylo to, že se to zablokuje na radě. Já bych tady podpořil, co říká pan Miltenburg, ale určitě nejsme ze stejné politické strany, ale já si myslím, že by bylo hodné vrátit komisi takový to návrh. Děkuji mnohokrát za těm, kteří vystoupili a ještě připomíná, že toto téma je zejména téma, které také jsou, eh, souvisí s demokracií. Celé řady let nám občané posílají petice a říkají, nám se to nelíbí, dělejte s tím něco a žádný členský stát nebyl schopen to řešit. Takže my zde v Evropském parlamentu na výboru pro dopravu jsme se to ujali, měli jsme tam hlasování a po výsledkem hlasování bylo, že parlament požadoval eh, Evropskou, se obrátil na Evropskou komisi, aby skončila se střídání času. Měli jsme tam obrovskou konzultaci našich občanů, téměř 5 milionů lidí se toho zúčastnilo. A já si myslím, že je důležité si uvědomit, že jak to bude vypadat nakonec na radě. Jak oni se k tomu postavují? Já vám nahoru, abychom se nejdříve zeptali přímo ministrovi pro dopravu z rumunského předsednictví, který je zde s námi, protože já si myslím, že jemu musíme položit otázku a ne Evropské komisi, protože od něj se dozvíme eh, postoj rady, ale samozřejmě eh, Evropská komise ano, možná s tím přišla poněkud urychleně, ale těch petic bylo řada. A to je demokratický postup. A nakonec předseda komise řekl, neobávajte se, já to dám na pořad jednání. Já bych tedy vyzvala pana Pěra Arogarda, aby se vyjádřil a řekl nám, co tedy s tím udělat. Neboť ten skutečný problém je to, že jsme řekli, ano, skončíme se střídání času. To jste řekli vy, ale vy jste pak zároveň řekli, že to necháte na členských státech, ať si sami vyberou, jaký typ času bude. A tady si myslím, že došlo k, možná k určitému problému, protože tady by, jak tedy jste možná konsultovat jednotlivé členské státy a pak zjistit, jaký typ času by si přáli. Já myslím, že paní Belbavo, zpravodajka, to vyjádřili, upozornili na to, že některé sektory potřebují stejný čas, například letectví. Takže prosím komisi, aby nám vysvětlila, jak tedy chce konkrétně postupovat, jak vyřešit celou tu problematiku. Máte slovo, prosím. Velice vám děkuji za slovo. Chtěli bych vám všem popřát dobré odpoledne, vám všem členům tohoto výboru pro dopravu a také chci přivítat i stínové zpravodaje z jiných výborů. Nejprve bych chtěl také poděkovat zpravodajce paní Ulskok za její práci, kterou odvedla na návrhu komise o směrnici hranici, kterou se ukončují sezónní změny času. Děkuji za návrh zprávy, který máme na stole. Také se těším, eh, nebo také tedy děkuji za prezentaci eh, paní Ulskok. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za takovou celkovou podporu eh, toho návrhu, kterým se mají ukončovat ty změny mezi takzvaně letním a zimním časem, každoroční posouvání ručiček. Hovoří se o tom, že zde musí být koordinovaný přístup k, té, k tomuto ukončení v Evropské unii. Podle našeho názoru je to naprosto zásadní, aby mohl dobře fungovat vnitřní trh. Zároveň také jsem vzal na vědomí různé pozměňovací návrhy, které se týkaly data, vstupu v platnost um, a také i toho různě pozměňovací návrhu, které se týkají textu. Um, my navrhujeme let, letošní rok již. Vycházeli jsme z se předpokladu, že legislátoři dokončí tuto zprávu, dosáhnou dohody ještě předtím, než bude skončeno toto legislativní období, ale teď se ukazuje, že to tedy asi nebude tak úplně snadné, takže zřejmě bude zapotřebí delšího časového horizontu. A teď mi ještě dovolte několik konkrétních komentářů k pozměňovacím návrhům. V některých věcech možná budeme mít otázky, takže nejprve návrh 5 tam se navrhuje, že se má v šestém bodu odstranit návrh, že členské státy nemají měnit svůj standardní čas častěji než jeden rok. Odůvodnění je to, že zpravodajka by ráda chtěla, aby e, ta, ta, ta změna času byla spíše výjimkou než pravidlem. To je přesně to, co chce i komise. Komise e, chce právě tohoto cíle dosáhnout svým zněním textu. Chceme říci, že účelem spoluzákonodárců Evropské unie je to, aby se zamezili o to, aby členské státy měnily mm, standardní čas eh, nebo aby nějakým jiným třeba podzákonným předpisem nějakým způsobem znovu zavedli to střídání času, protože by to bylo špatné pro vnitřní trh. Takže je zde tedy to, že to má být maximálně jednou ročně. Také beru na vědomí i návrh eh, zpravodajky, který se týká, je to tedy návrh 6 a 8, které se týkají pozněvacího eh, recitalu 7 a článku 1. Eh, člán, pardon, zpravodajka by chtěla, aby ta základní čas byl ten takzvaný zimní čas, a aby se začalo mm, v lednu a poslední možnost pro, pro členské státy, které by ještě chtěly uh, tu změnu, tak by to bylo přesno. My bychom naopak chtěli, aby ten základ byl letní čas a členské státy by pak vlastně mohly ještě jednou to přeměnit na ten zimní čas. Um, pak eh, se shodneme v tom, že je to na členských státech, aby si vybrali, zda, zda zvolí ten zimní nebo ten letní čas. Je to jejich pravomoc, jejich kompetence, ale samozřejmě tento návrh vezmeme v úvahu. Zpravodajka také žádá členské státy, aby jmenovali takové své styčné pracovníky, kontaktní místa. Je to pozměňovací návrh číslo 7 a 8. Já to chápu tak, že zpravodajka tím chce zajistit, a zaručit koordinaci mezi členskými státy, což je něco, o čem teď v podstatě jsme právě teď hovořili. Je to určitě zcela jistě zajímavý návrh, ale musíme si také uvědomit to, že to sebou přinese potenciální administrativní zátěž a také musíme brát v úvahu to, že jsou zde zkrátka pravomoci členských států v této oblasti, a to je pro komisi důležité. To znamená, pravomoc, členské státy mají pravomoci stanovit ten svůj čas a komise by se neměla vměšovat eh, nad rámec toho, co je zásadní pro eh, tuto změnu, to znamená a touto směr, eh, pro tuto směrnici, kterou se ukončují sezónní změny času. Pak ještě pozměňovací návrh 9 a 10 zpravodajka navrhuje trošku jinou logiku pro mm, výměnu informací toho, jak, kdy a jak se členské státy rozhodnou změnit svůj čas a budou přecházet z jedné časové zóny do druhé. Je důležité, že ten návrh komise už teď eh, před eh, pokládá, že komise musí být informována členskými státy. Domníváme se, že to je nejefektivnější způsob, eh, který potom sníží administrativní náklady mm, pro různé příslušné orgány. Spravodajka také chce ještě rozšířit lhůtu na, ozměnění, na, na oznámení různých změn z 6 na 12 měsíc, pardon, na 18 měsíců Eh, což je důležité pro všechny ekonomické subjekty, aby se mohly přizpůsobit té změně. Já jsem si jistý, že se nám dokáže, že dokážeme eh, najít nějakou, nějaký kompromis tak, aby všichni ekonomičtí, všechny ekonomické subjekty i veřejnost byli co nejdříve informováni o těchto změnách, které mohou je nějakým způsobem zatížit nebo mohou mít na nějakým způsobem dopad. Také eh, budeme mít i názory a stanoviska jiných výborů, rovněž jsme slyšeli i dnes toto odpoledne názory některých stínových zpravodajů z jiných výborů, k tomu se teď nebudu vyjadřovat. Pokud mi dovolíte, počkám až do další fáze, ale doufám, že celková tato práce bude mít eh, uspokojivý výsledek. Děkuji vám za vaši dosavadní práci a těšíme se na eh, tu konečnou zprávu vašeho výboru. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a nyní paní Ej má slovo, aby nám uzavřela naši rozpravu. Děkuji. Jménem paní zpravodajky Marity Ulskov bych chtěla poděkovat všem za komentáře, Všechno jsem si pečlivě poznamenala a všechny vaše názory a návrhy tedy předám paní zpravodajce. Získala jsem z toho dojem, že otázky, které tu zazněly, již paní Ulsko ve své zprávě řešila. To znamená, že doufám, že se nám podaří domluvit Děkuji. ještě připomínám, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 28. ledna v poledne. A budeme pokračovat. Budeme mít velké slyšení, které se bude věnovat této otázce, návrhy směrnici, která eh, ukončuje střídání času a zároveň eh, ukončuje platnost směrnice 2084. a já prosím naše hosty, odborníky, aby přišli sem k nám na, za předsednický stůl, aby se mohli představit. Allez, nous commençons. Začínáme. Představuji vám naše hosty, experty, jednak profesora Borkovského. Vítám vás na našem schromáždění. Jste místo předsedou, ale jste také odpovědnou osobou za Eh, sekci politiky, zejména ekonomiky a dopravy v univer- na univerzitě v Gdaňsku, v Polsku. Vítejte u nás na našem výboru. Dále vám představuji doktora Kirana Sarma, rovněž ho vítám na našem výboru. Vy se soustředíte na dopady střídání času, zejména se zabýváte bezpečností silniční dopravy v této souvislosti a jste také, či také působíte na univerzitě v Irsku Galway. Já vás velice vítám u nás na výboru. Pak zde vítám místo předsedu institutu ICF, pana Andrewa Žarvise. Ještě jednou vás vítám zde na výboru. Vy se spíše zabýváte otázkou dopadu na energetiku. nebo když se zavadilo střídání času, tak jeden z těch argumentů bylo, že se tím e, velmi ušetří elektrická energie, takže uvidíme, jak to s tím vypadá. A pak se vítám pana, pana Daria Akuňa Kastravěcha. Vy jste zde, vítám vás velmi u nás na výboru. Vy jste, působíte na Grenadské univerzitě a jste tak trochu odborníkem na veškerou problematiku, která se týká těch lékařských aspektů, také psychologie. Eh, vy tedy eh, něco nám řeknete o tom, jaký dopad eh, to má na zdraví lidí a zvířat. Ano, já jsem tedy představila všechny. Ještě jednou vás velice vítám a budu bohužel velmi přísná neboť máme omezený čas. Ale rozhodně si myslím, že toto slyšení není zanedbatelné. Ustáváme u stejného tématu, je to tedy směrnice, která končí se střídáním času a nyní nám jde o tom, abychom získali více vědeckých údajů, proto abychom lépe chápali tento fenomén a ty různé obce, které máme a jejich konkrétní dopady. Výbor Trance rozhodl, že zorganizuje tento workshop, neboť bychom rádi měli k dispozici veškeré odborné poznatky, abychom mohli postoupit před řešením tohoto návrhu. Jak jste se jistě dozvěděli, ten návrh je poněkud zablokován na radě. Evropský parlament a Evropská komise berou na sebe svou odpovědnost v důsledku plebiscitu, který byl široká většina, připomínám, asi 84% těch 4,6 milionů občanů, eh, které se zúčastní ankety, řekli ano, že si přejí skoncovat se střídáním času. Tedy tato veřejná konzultace měla tento výsledek. Nám jde tedy o to, jak to vypadá, eh, pokud se skončí střídání času, jak to bude vypadat v oblasti energetiky, tam nám bylo řečeno, že to má pozitivní dopady, ale čím dál tím více studií ukazuje, že to má neblahé dopady, zejména na zdraví lidí a také se e, v důsledku střídání času zvyšuje nehodovost. Takže to jistě není zanedbatelné. Je tedy čas, abychom začali jednat a já doufám, že právě tento workshop nám poskytne důležité informace pro to, abychom mohli přijmout správné rozhodnutí a Eh, já jsem tedy čekám s velkým potěšením si vyslechnu informace od našich expertů a ptám se tedy, jaký bude dopad eh, například na eh, oblast be- bezpečnosti na silnicích, na cesty na velkou dálku, také na lidské zdraví a na energetické úspory. Eh, já se omlouvám, ale skutečně musím být velice přímá, přísná s časem, takže každý bude mít k dispozici 8 minut, tak abychom ještě stihli diskusi s našimi poslanci. Nejdříve bude mít slovo na 8 minut pan Borkovský. Máte slovo ještě jednou vás. Velice vítám. Okay, thank you. A... Děkuji. Velice děkuji za to, že jste mě pozvali eh, do vašeho výboru, abych vám eh, stílel, aby s vámi sdílel některé výsledky svého výzkumu, ale také vás informuji o konzultaci s eh, silničním, železniční a leteckou dopravou. Takže nejprve se podíváme na silniční přepravu. To je velice zajímavé, protože dnes jsem si vyslechl vaše názory, slyšel jsem, že očekáváte mnoho pozitivních dopadů, ale z pohledu eh, biznesu to vypadá tak, že vlastně ta změna je téměř eh, irrelevantní. Společnosti očekávají, že možná trochu ušetří, ale bude se to týkat spíše velkých firm, které mají velké portfolio klientů, takže tam se to projeví. Eh, možná u ně, mohou tam být určité náklady, které eh, souvisejí s tím, že mm, přes víkend dochází, k doby, tam jsou ty doby jisté doby eh, odpočinku, takže tam vlastně se to může nějakým způsobem měnit, ty doby, a může to třeba působit určité problémy cestovním přepravním společnostem. Ale to je spíše takový malý problém. Firmy se spíše obávají toho, jak bude ta stávající situace pozměněna. Domnívají se, že členské státy se nerozhodnou koordinovaně, že ta situace pak bude rozdílná. E, také i manažeři dopravy očekávají, že tam nebudou příliš velké e, do, nějaké úspory, možná třeba, že se ušetří na tom, že se nemusí platit příplatky za nějaké e, delší noční směny v tu noc, kdy se mění čas, ale v podstatě tam e, nebudou žádné jiné ušetřené náklady. Jde o to, že třeba infrastruktura, e, tam nedojde příliš k velkým úsporám, například se neušetří na e, osvětlení budov, protože osvětlování typ té budovy nebo musí být stejně osvětleny. Dále se hovoří o tom, že Mm, co se týče třeba železniční dopravy, tak ta změna času se týká pouze asi 5% eh, vlaků. Někdy ty vlaky eh, při, přijedou o hodinu později, některé přijedou dříve, někdy ty vlaky musí čekat, takže tam může dojít k nějaké určité menší úspoře elektřiny, ale nebude to tak velké, protože i ten čekající vlak eh, spotřebovává energie ale nebudou tam žádné další velké úspory, které se týkají infrastruktury, protože stejně ta infrastruktura musí být osvětlena, eh, různé operace musí být stejně prováděny, ať už tam dojde ke změně času nebo ne. Dále, co se týče um, vytváření jízdních řádů, jde o to, že eh, ty jízdní řády nejsou vytvářeny na základě mm, změny času, to tam nehraje tak velkou roli, spíše záleží na tom, jaká je poptávka po e, těch službách a mm, také většinou eh, ta, ta, ta změna času se odehrává v době, která, která je mimo špičku, takže to také není tak významné. A navíc by se to vlastně vůbec netýkalo třeba ani nákladní dopravy, která se neřídí běžnými jízdními řády, ale individuálními Ehm, dohodami, individuálními smlouvami. Může to však být pozitivní pro cestující, pro samotné cestující. Ehm, jde o to třeba, že mm, ty vlaky nejsou, nebo příjezdy vlaku nejsou koordinovány s místní dopravou, Místní doprava se snaží koordinovat eh, s příjezdy vlaků a většinou je tam tedy problém, když tam, dojde, kdy, když tam dochází k té změně času v noci, tak se cestující obávají, že až dojedou do té cílové destinace, že tam nebude navazující městská přeprava. Takže toto by se mm, vlastně eliminovalo. Eh, podobně je to i u letecké přepravy. Tady zase ten, eh, ta změna času nehraje příliš velkou roli, protože všechny aeroliny využívají koordinovaný světový čas. Eh, hlavní obava, kterou vyjadřují aeroliny, je to, že se členské státy nedohodnou, že to nebude koordinované ten přechod. Nedošlo by k žádným výrazným úsporám v palivu nebo mm, v nákladech. Jde o to, že aerolinie využívají určité rozhraní, eh, které automaticky převádí ty místní časy eh, podle koordinovaného světového času. Eh, dále zase opět ty jízdní řády nebo ty letové řády se řídí hlavně poptávkou. Není to tam tak zásadní, zda tam dochází k té změně času, sezónní změně času. Navíc by neměl být ani žádný problém, který se týká navazujících letů. Zatím už, už dnes jsou aeroliny poměrně koordinované ohledně těch návazných spojů. Takže opět, pokud to někomu přinese prospěch, tak zejména to bude prospěch pro cestující letecké dopravy, protože zase třeba budou mít lepší přístup, bude to lépe koordinováno s tou městskou eh, hromadnou přepravou. Problém může být trošku s přidělováním letišních časů, takzvaných slotů. To je hlavní problém. Každá změna, eh, toho, každá ta sezónní změna času znamená, že tam vlastně dochází k určitým změnám. Zejména se to týká velkých letišť, eh, rušných letišť. To se netýká různých malých eh, letišť, protože ty mají většinou k dispozici více slotů, než jaká je poptávka po jejich letišti. Nicméně tedy toto předělování letišních časů Mm, může být eh, ovlivněno, eh, ale opět si zopakovat, že je zde obava, eh, která, pokud by se zrušilo střídání, mm, to sezónní střídání času, tak by si to vyžádovalo vlastně velké, mm, velkou změnu těch, toho přidělování letišních časů takže to změní eh, odletovou eh, a mm, dobu, dobu odletu a příletu většiny aerolinií. A zase opět letišní, ehm, letišní přepravci se obávají eh, té koordinovaného přístupu. Takže abych to shrnul, docha, ehm, průmysl se domnívá, že tedy nedojde k žádnému velkému prospěchu, spíše to bude, ten, ten hlavní prospěch by to přineslo samotným uživatelům dopravy, těm cestujícím. Děkuji. A nyní žádám o slovo pana Kirana Sarmu. Máte prosím slovo na 8 minut. Děkuji. Já bych chtěl uh, svoji prezentaci zasadit do určitého kontextu. Za prvé, jde tedy o ukončení sezónních změn času. Tento návrh Eh, tedy směřuje k tomu, že by se světlo přesunulo z rána do večerní, večerní doby, kdy je tedy více eh, dopravních nehod ale my jsme zjistili, že eh, viditelnost je pouze jeden z faktorů při dopravních nehodách a že se v podstatě eh, počet dopravních nehod nezměnil. Dochází tady eh, ke změně světla a to má zase dopad v závislosti na jednotlivých jurisdikcích, na zeměpisné šířce a výšce. Také tu mohou hrát roli klimatické změny. Máme tu tedy změnu světelných podmínek v závislosti na tom, jak daleko jsme od rovníku. My si musíme uvědomit, že pokud bychom přesunuli ob, mm, období světla eh, z rána na večer nebo na, eh, z, z večera na ráno, tak eh, to tedy může mít dopad na hustotu dopravy, ale jsou tu i jiné faktory, například to, kdy děti chodí do školy a tak dále. To znamená, že moje prezentace se zabývá tím, jaké možné dopady mi ukončení změny času mělo na bezpečnost silničního provozu a především na tvrzení, jestli by zavedení stálého letního času mělo pozitivní dopad na bezpečnost dopravního mm, provozu, protože někteří se domnívají, že to, že by večer bylo déle světlo, by zachránilo mnohé lidské životy. Eh, některé jurisdikce by Eh, tedy mohli mít jiná pravidla, ale já bych se v tuto chvíli chtěl zaměřit především na to, že by tedy se to období světla přesunulo eh, z rána na večerní dobu. Eh, tady vidíte křivku, která vychází z desetiletého sběru dat a je to z Irska, ale pravděpodobně by to bylo podobné i v jiných evropských zemích. Vidíte tu dvě špičky, eh, kdy dochází k největšímu množství dopravních nehod jednak ráno a eh, potom odpoledne. To eh, znamená, že tedy ten, ta večerní špička, která je vyšší než ta ranní špička, by mohla být dána tím, že jsou horší světelné podmínky a pokud by tedy bylo večer déle světlo, tak by se mohlo stávat méně dopravních nehod. A nyní se pojďme podívat na eh, dva dvě fakta, dva důkazy. Za prvé, eh, takzvaný britský experiment s letním časem, který probíhal mezi lety 1968 a 1971. Eh, v tomto období si, se tedy ve Spojeném královstvím a v Irsku neměnil čas eh, a te, z této doby tedy máme údaje o počtu dopravních nehod, o tom, jaký to tedy mělo dopad na bezpečnost silničního provozu. E, všechny studie, které jsou k dispozici, hovoří o tom, že došlo e, tedy k nárůstu počtu dopravních nehod ráno a naopak poklesu dopravních e, nehod večer a celkově tedy došlo ke snížení ve výši 0,7%, ale já se domnívám, že to není jednoznačné a dále to rozvedu. Eh, Za prvé bych rád řekl, že ta data jsou tedy stará 50 let, změnily se mnohé věci, například se více používají bezpečnostní pásy, ABS, airbagy a tak dále. Eh, byť tedy tato data platí pro Spojené království, je těžké je generalizovat na jiné eh, státy, protože jsou tu jiné zeměpisné šířky, jiné zeměpisné výšky a tak dále. Eh, a dále bych rád řekl, že tento experiment byl ve Spojeném království nakonec ukončen, protože eh, se mělo za to, že to má negativní dopad na tedy Eh, severní Skotsko, kde je ráno déle tma, eh, což eh, by mohlo ohrozit především děti, když jdou do školy. To znamená, že se domníváme, že britský experiment s letním časem by neměl být využíván jako argument při rozhodování o tom, jestli tedy budou změny času i nadále platit nebo ne. A druhý zdroj mých argumentů, to jsou to, to jsou tedy Eh, vědecké dokumenty týkající se letního času. Jde o změnu času v březnu a v, eh, v říjnu. My jsme se společně s kolegou Kejrim eh, v roce 2015 zabývali 24 studiemi, které se tedy zaměřily na změnu času. Dá se předpokládat, že pokud by se tedy Eh, změnil čas, tak by došlo k více eh, nehodám večer a 12 studií tedy hovoří o tom, že došlo ke lehkému snížení počtu nehod. Eh, všechny tyto studie tedy jsou ze Spojených států. Nicméně my si musíme uvědomit, že tu hrají roli ještě další faktory, například to, že se tedy v létě školy zavírají. My tedy musíme brát všechny tyto další faktory v potaz. Eh, eh, sedm z těchto studií tedy hovoří o tom, že ke žádné změně v podstatě nedošlo. Eh, tato změna v březnu by tedy v každém případě měla negativní dopad na kvalitu spánku a na eh, kvalitu života vůbec. A nyní se pojďme podívat na eh, přechod v říjnu. Eh, vede to k tomu, že večer tady máme hodinu navíc. A to by mělo tedy vést k lehké k lehkému zhoršení v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Eh, je tu 15 studií, které se tím zabývaly a eh, šlo tedy eh, o to, že se Eh, tedy zohlednili i klimatické podmínky a hustota provozu. Pět studií dospělo k tomu, že došlo eh, k poč- ke zvýšení počtu nehod, pět k tomu, že se počet no-, nehod snížil a pět dospělo k tomu, že se počet nehod nezměnil. Eh, rád bych řekl, že Jednotlivé studie se také zabývaly zavádějícím faktorem, tím, jaké to mělo dopadit na cyklisty a na Mm, pěší na chodce, eh, zabývali se také tím, jaké dopady to mělo na malé děti, které se tedy eh, chodí do školy a vracejí se eh, domů. Nebývali, nezabývali se tedy pouze řidiči a nyní tedy závěr. Závěry studií, o kterých jsem hovořil, jsou nejednoznačné, literatura na téma letního času tedy nedospívá svorně k závěru, že pokud bychom eh, tedy přesunuli to období světla na večer, došlo by ke zlepšení eh, bezpečnosti silničního provozu. Pokud se rozhodneme ukončit střídání času, měli bychom se opřít o jiné argumenty, protože argumenty z oblasti bezpečnosti silničního provozu nejsou jednoznačné a není tedy zřejmé, že by eh, to přesunutí doby světla na večer mělo jednoznačný dopad, eh, pozitivní dopad na bezpečnost silničního provozu. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci a pokračujeme v našem slyšení. A slovo bude mít pan Jarvis. Máte slovo a bude to zejména o energetice. Děkuji vám za slovo, dobré odpoledne všem. Už eh, před několika lety jsme eh, se zabývali tomu, jaké by to mělo dopady, pokud by zde nebyla synchronizace mm, letního času, jaký by to mělo být dopad na energetiku. Eh, takže Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že eh, v minulosti se hodně ten let, vedení letního času asociovalo s energetickou politikou. Očekávalo se, nebo byly zde argumenty, které říkaly, že zavedení letního času ušetří energii na svícení, to znamená, že ušetříme náklady na osvětlení a svícení, ale to byly vlastně, eh, bylo, nejprve to začalo v severním eh, Irsku před 100 lety, to byl taky ten první nápad a pak se, pak se ta myšlenka znovu opakovala v obdobích, kdy bylo zapotřebí šetřit energii. Ale co se týče kvantifikace těch úspor, tak eh, ty příliš neexistují. Mm, otázka je tedy, zda ještě i dnes k takovým úsporám může docházet, zda jsou významné a zda e, to bude významné i pro budoucnost. A pokud, nebo jak by se ta situace změnila, pokud už by nedocházelo k tomu střídání času, zda, jak by to mělo dopad na energetiku, zda by se zvýšila spotřeba energetiky a tím pádem zda by se zvýšila i, spotře- e, i uvolňování emisí CO2. A na to jsme se ve svém výzkumu zaměřili. Můžeme říci, že ty důkazy, s těmi důkazy je to poměrně ošemetné, poměrně komplikované. Máme analýzy z některých eh, zemí, například Francie, Španělsko, o tom hovoří i ta zpráva komise, protože Francie nebo Španělsko a Itálie říkali, že dochází k určitým úsporám, nejsou příliš velké, ale že opravdu ta změna času přináší určité úspory energie. Pak zde máme odbornou literaturu z různých zemí, zde máme také různé příklady studií, které nalezly úspory díky zavedení toho letního času. Pak zde máme určitou e, zprávu, která zkoumá 35 evropských zemí, ale je to taková spíše modelace, určité modelování. E, jsou zde mm, odhady, jak by to bylo, nebo jak to je s tou spotřebou energie. Tam se to odhaduje ty úspory asi na 0,5 až 2,5 Mm, také samozřejmě záleží na, té, na umístění země, na zeměpisné šířce, ale i na třeba metodice studie. Takže když se začnete probírat těmi studiemi a těmi důkazy a průkazy, tak zjistíte, že opravdu zatím to není úplně všechno jednoznačné. Například máme určité mezinárodní studie nebo z mezinárodní odborné literatury, například jsem se věnovala tomu kanadskému výzkumu, který také nebyl průkazný a to, byl, mm, to byla literatura, která se, pak zde byla určitá situace, pardon, určitá studie, která to zkoumala globálně a řekla, že tam existuje určitý pozitivní přínos, ale také není příliš velký. Takže nakonec jsme se rozhodli, že se podíváme spíše na evropské studie, že to pro nás bude užitečnější a také jsme si vzpomněli i na studie, které byly um, provedeny před, několik, před pár lety, například studie z roku 2016, eh, kterou provedl Úřad technologického zhodnocení německého Bundestagu, ale um, také jde o to, v jaké časové zóně jsou ty země, jaká je zeměpisná šířka. Mm, když jsme zkoumali, eh, když jsme prováděli studii pro komisi, tak nás zajímali jak mm, operátoři v energetice, tak i samotné členské státy, členské státy rovněž vyjádřili mm, svůj názor. Řekli, že celkově dochází e, v souvislosti s letním časem k malému poklesu ve spotřebě energií, ale mm, spíše to jsou um, takové mm, modely. E, vypadá to, že ty členské státy to příliš neskoumaly předtím, když jsme se na to zeptali e, v průzkumu a navíc eh, existují určité pro, nebo ukazuje se, že existují určité problémy, například eh, pro eh, dodavatele zemního plynu, když se rezervují potrubí pro tok a uskladnění plynu, tak je tam systém, který vlastně v jednom dni má 23 hodin a další den má 25 hodin, takže tam jsou určité takové problémy, které to sebou nese ta změna času. Eh, hlavní ehm, cíl ehm, pro zavedení letního času bylo ušetřit energii na svícení. Ovšem to dnes už také není tak relevantní, protože zde máme nové technologie, třeba LED technologie, eh, takže můžeme říct si vlastně, že čím máme efektivnější osvětlovací tělesa a technologie, tak také tím méně Eh, klesá ta spotřeba energie, navíc třeba zase mm, se méně svítí, ale zase se třeba více používá klimatizace v domácnostech, takže vlastně se to zneutralizuje, ten pozitivní efekt. Také bude záležet na tom, eh, jaký si ten členský stát vybere čas, zda ten eh, letní čas, anebo zda ten zimní čas, co by ten stálý standardní čas. Také zde máme určité dopady, pokud tedy třeba lidé eh, nepojedou ven eh, třeba jezdit na kole, ale budou raději sedět doma u televize, tak zase to může mít třeba jiný dopad na spotřebu energie, což třeba některé ty studie nezachycují. Takže týká se to i určité změny chování lidí. Chtěl bych Eh, říct, chtěl bych zdůraznit, že pokud by, by mělo dojít k nějaké změně, tak eh, je důležité, aby to eh, bylo dostatečně koordinované a harmonizované. Mm. My chceme říci, že třeba se musí um, měnit, na některých technologiích se vlastně musí měnit ty, ty, ten čas manuálně. Dnes existuje mnoho eh, technologických eh, přístrojů, které mají už eh, automatickou změnu času, takže to všechno by se muselo nějak přeprogramovat. My jsme eh, to tedy úplně neskoumali, kolik třeba takových přístrojů je nebo kolik takových technologií je, ale určitě třeba toto by rovněž bylo zapotřebí ještě vzít v úvahu. A pak je zde také ještě otázka toho, že se to bude muset, ehm, eh, že, že to dopadne na sestavování jízdních řádů, které se také provádí ve velkém předstihu. Takže to je z mé strany vše, děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a naším posledním řečníkem je pan Kástrověcho a vy se věnujete dopadu na zdraví lidí a zvířat. Máte slovo na 8 minut. de cómo el cambio horario va a afectar a la salud. Dopady eh, změny času na lidské zdraví. Cómo Budu hovořit eh, a rozdělím to do tří částí. Za prvé, eh, lidé a zvířata, jak vlastně fungují, tak abychom pochopili, jaké dopady střídání času eh, má na jejich zdraví. Dále. Představím prvním konsensus o těchto dopadech. Lidé jsou podrobeni jistému rytmu, tedy ráno, poledne, večer, noc, ráno, poledne, večer, noc. Toto je náš základní rytmus, který se samozřejmě řídí různými ročními obdobími. Máme tedy jakési biologické hodiny na centrální úrovni v sobě a pak máme biomolekulární hodiny na molekulární úrovni. Víme, jak to funguje. Za to byla udělena cena v roce 2017. Závisí to na světle, který přijímá náš, které přijímá náš mozek. Čím déle eh, je, trvá světlo a tím čím více je incentivní, tak podle toho nás to řídí. Eh, raně večerní světlo je jiném eh, z hlediska délky vlnové. Naše orgány toto vše vnímají a přizpůsobují svou funkci délce a intenzitě světla. Důležitá otázka je tato, a toto bylo zjištěno, veškeré buňky, veškeré orgány našeho organismu mají své vlastní biologické hodiny, svůj vlastní biolitmus. a je to stejná, tedy máme na molekulární úrovni stejné hodiny, jakožto na úrovni centrální. Máme 30 miliard buněk, tedy 30 miliard biologických hodin, které fungují koordinovaně a vše pojí jeden důležitý rys charakteristický doba periferních hodin je nastavená stejně jako doba centrálních hodin. Centrální hodiny kontrolují eh, produkci melatoninu a prostřednictvím krve se dostává melatonin do oběhu a do všech tkání. Například ve 3 hodiny ráno máme největší eh, eh, objem melatoninu v krvi a pak se to celé postupně jaksi utlumí a veškeré periferní Eh, hodiny se potom jak si nastaví zpátky na čas ústřední hodiny, ale když chceme změníme čas, tak si změníme částice na hodinkách, ale ty molekulární hodiny trvají, potřebují větší čas na to přenastavení, dva, tři dny a z toho vyplývají veškeré endogenní problémy. Molekulární hodiny se tedy snaží nějakým způsobem přenastavit, ale melatonin se do organismu dostává stejným způsobem jako tří, dříve, dostává se do buněk a melatonin určí, určuje čas periferních hodin, tedy periferní hodiny existují stejně jako dříve a tady je eh, nedostatek synchronizace, což vede k zánětům a tyto záněty jsou relativně závažné, pak to vede k problémům s srdcem, mozkem, k cukrovce, dokonce k rakovině a také k problémům se svaly. Tady tedy vidě jasně, jaké dopady to může mít. Ukazujeme to na příkladu dvou typických situací. Když jeden pojedete z Bruselu do Londýna, máte časový rozdíl jedna hodina. A pokud eh, dojedete do Londýna, tak půjdete spát o hodinu později a o hodinu později zase stanete, ale bude to v souladu se sluncem, protože stejným způsobem bude vycházet či zacházet slunce. Náš subjektivní čas našich biologických hodin nám ovšem říká, že jsme ještě v časové zóně Bruselu a budeme se muset nějakým způsobem jako organismus změně času přizpůsobit. Nebo další příklad. Ehm, podzim. Tady se nastavujeme hodinu na plus jedna. A děje se to tež jako při naší cestě z Bruselu do Londýna. Budeme, vstáváme o hodinu později a jdeme do postele o hodinu později, ale slunce se nemění. To vychází a zachází ve stejnou dobu, protože jsme naše geografickou polohu nezměnili, což vede k chaosu, ke zmatku a dochází to k desynchronizaci našeho organismu. A opět situace trvá několik dní, než se náš organismus přenastaví a situace upraví. My tady máme klinické experimenty, epidemiologické studie a ty všechny ukazují, že tady existuje časové riziko. Časové riziko spočívá v tom, že člověk je náchylný, nebo je vystaven rytmickým změnám, které například v případě změny času vedou k zmatení organismu a v konečném důsledku k nemocem. Typický příklad je příklad srdečních infarktů. Jejich riziko se navyšuje o 5 až 20 bezprostředně v době po změně času, zejména na jaře. A jedná se zejména o ženy, ne o muže, to je zajímavé. Pak ostatní rytmy. Například to může vést k zvýšenému krevnímu tlaku, k problémům s imunitou, ke kognitivním problémům. Jak říkám, máme tady problémy s frontálním kortexem, který je důležitý pro kritické myšlení. A to celé je ovlivněno právě i změnou času. Změna času vede ke změnách v mnoha gene, genech. Týká se to více než tisícovky různých genů, což vede k problémům, jako je reuma, alergie, více zánětů v organismu, biologické organy. ovlivňují dokonce i dělení buněk. A může se stát, že eh, to dělení buněk tedy se zvrhne a eh, buňka se stane rakovinotvornou. Tedy třídání času, nemůžeme ani říct, že by vedlo přímo k rakovině, ale jak si zvýší riziko náchylnosti organismu vůči rakovině. Toto jsou tedy všechno dopady střídání času. V srpnu 2018 jsme společně podepsali tuto studii a řekli jsme, že střídání času může mít negativní dopad na lidské zdraví. Schromáždili jsme vědecké informace k tomuto tématu a přesně se ukázali, jaké konkrétní negativní dopady má střídání času na naše zdraví. Zvyší, zvyšuje se nemocnost lidí, to je prokázáno a my jsme domníváme, že máme dostatek důkazů pro to, abychom rozhodli, že již není možné nadále jít cestou střídání času, je třeba ho zastavit. Další typický příklad jaká by byly nejlepší hodiny, ty, ten standardní čas. Byly by to naše biologické hodiny. Vlevo vidíte grimický čas plus jedna plus dvě, ale to můžeme stáhnout i k jiným zemím. Tady vidíte eh, množství světla odpoledne, oranžová je doba práce a dopoledne máme málo světla. Tam je relativně málo rozdílů v jednotlivých ročních dobách. Dole máme minus 1 či 0. Pokud navýšíme světlo ráno, tak zredukujeme světlo večer, ale je zde velký rozdíl mezi ročními obdobími. Dole vpravo plus 2, pokud tedy všechno zůstane tak, jak je, tak eh, letní čas mě méně světla ráno, ale více světla večer až do pozdního večera. To má dopady na naše hodiny. Naše hodiny jsou tím zablokovány eh, a eh, lidský organismus se již nedokáže zotavit a odpočinout. když se podíváme na tu další situaci, že máme ráno v vzlétě světlo a tady je třeba si uvědomit, že existuje velký rozdíl mezi zimou a létem. Například zimě odpoledne již téměř není světlo. A jak jsem již uvedl, náš organismus je ovlivňován světlem. V takovémto případě fungují naše biologické hodiny. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát paní Kastejověchovi. Děkuji za ten zdravotní aspekt, který nám osvětluje naši problematiku. A nyní zahodí debatu s kolegy poslanci. A jako první má slovo pan Wim van de Kamp. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám děkuji. Já jsem si myslel, že nejprve vyvoláte stínové zpravodaje. Upřímně řečeno, na mě udělalo velký dojem to, co nám tady představil španělský kolega. Jehož jméno bohužel nedokážu úplně přesně vyslovit. Ale ta studie byla zajímavá. A to, co se děje v lidském těle, je velmi zajímavé. Mám na vás ale jeden dotaz. Vy jste dneska ráno jel do Bruselu, pravděpodobně jste letěl letadlem. A to znamená, že jste musel brzo vstávat, protože eh, jste se, se musel dostat včas. A proto se vás ptám, jestli také podstupujete riziko, že si tím způsobíte nějakou nemoc. Eh, my všichni, kdo tu sedíme, hodně cestujeme, musíme cestovat do Štrasburku, do Číny. To znamená, že máme nepravidelný režim. A proto bych se rád zeptal, jaký je vlastně vztah mezi těmi, eh, tím cestováním a eh, tímto závěrem. Děkuji panu Van de Gampavě a slova má paní Bilbao. Děkuji. Děkuji také všem panelistům. Musím říci, že ty prezentace byly velmi zajímavé, dívali se na to téma eh, z různých úhlů pohledu, ale mám k tomu jednu obecnou otázku. Viděli jsme, že pokud jde o podniky, eh, že zrušení změny času by na ně prakticky nemělo žádný dopad. Ale pokud jde o zdravotní hledisko, tak tady se zdá, že pokud bychom střídání času zrušilo, zrušili, mělo by to pozitivní dopad ze zdravotního hlediska. A proto se ptám, co doporučujete? Vy jako experti, děkuji. Děkuji paní Bilbao a pan Svoboda. Děkuji velice všem panelistům za eh, poučné vstupy. Eh, já bych měl dotaz na pana profesora Akůňa Kastrověcho. Eh, zaznamenal jsem v diskusích, že eh, ze zdravotního pohledu se k této problematice také vyjádřily světové a evropské chronobiologické asociace a asociace lékařů zabývajících se spánkem. Chtěl bych se zeptat, jestli Mm, jsou vám známy ty, ty, ty konkrétní rezoluce těchto, eh, těchto asociací? Děkuji. Děkuji panu Svobodovi. Paní Klún. Paní Klún, prosím. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji všem panelistům za vaše prezentace. Myslím si, že je Jasné, že třeba ta bezpečnost na silnicích eh, se teď eh, ukázalo podle těch vašich studií, že tedy to je, mm, že, že, že to na to nemá příliš velký dopad, také, jak jste řekli, tak i ty potenciální úspory s energií nejsou tak důležité, jak se očekávalo. Přitom to vlastně to byly dva hlavní důvody, proč se ten letní čas zaváděl. Uh, Zajímá mě eh, také prezentace o dopadu na lidské zdraví. Máte nějaké informace také o dopadech na duševní zdraví? Myslím si, že třeba ten, ta, ta poslední, ten poslední snímek eh, ukazoval eh, dopad zavedení systému DST plus 2. Pane předsedo, chci se zeptat ještě, my teď zkoumáme pouze čisté náklady, té změny, k níž dochází dvakrát ročně, eh, protože zatím jsme hovořili o pohledu podniků. Myslím si, že určitě ještě jsou zde studie, které mm, by stály za to vzít v úvahu. Děkuji. Děkuji paní Kun, paní Kumpula. Eh, ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat za to, že výbor TRAN uspořádal toto dobré slyšení. Já zde zastupuji výbor ITRE, jsem jednou ze stínových zpravodajek, jsem zde. A já jsem si vyslechla určité kritické názory. Mm. Myslíte si, spíše jste hovořil kriticky, myslíte si, že opravdu nedošlo k žádnému pozitivnímu dopadu to, eh, poté, co došlo k zavedení toho letního času. Zatím, jak jsem to pochopila, tak vy říkáte, že se nemá používat jako argument to, že to zlepší bezpečnost na silnicích, ale třeba ve Finsku mm, tam to asi má dopady eh, a také třeba Eh, i ty dopady na zdraví. Pokud někdo cestuje pravidelně do Bruselu, tak já jsem třeba přiletěla a je zde ten hodinový posun. Eh, samozřejmě to není nějak úplně mm, zásadní, ten, ten, ta, ta změna, ten, ten dopad, ale není to zkrátka něco, čemu bychom, co bychom měli tak opomenout. Pak třeba máme zde ty nové inteligentní měřiče, tak nemyslíte si, že ty by třeba přispěly k eh, vyřešení těch přeshraničních aspektů, a nebo je to podle vás eh, pouze tak, že pouze to svícení a nebo náklady na svícení a na klimatizaci mají eh, dopad, mají nějaký. Děkuji, nikdo další se nehlásí a proto uzavřu to otázek svou vlastní otázkou. Také se prosím na pana Kastroběcha. Týká se to rovněž eh, těch lékařských aspektů. Pokud jsem správně jako pochopil to, co jste zde ukazoval, to nejvíce znepokojené je právě to střídání, to, jak se ten čas mění, jak pak nám chybí hodina nebo je přidávána hodina. Nad to existuje nějaká specifická doporučení, se kterým byste přišel pro to, abychom se spíše rozhodli pro letní nebo pro zimní čas, anebo naopak možná abychom si vybírali ten čas ohledem na tu konkrétní zemi, že prostě ten či onen nejistý typ času je možná vhodnější či méně vhodné pro nějakou konkrétní zemi podle její geografické polohy. Proto tedy, eh, pokud souhlasíte, já vám dám slovo ve stejném pořadí a prosím vás o 3-4 minuty, eh, na, abyste zodpověděli otázky, které na vás byly položeny, či možná můžete přijet si svým vlastním eh, závěrem. A začneme panem profesorem Borkovský, protože on vystupoval jako první, prosím. So I can only... Já se vyjádřím pouze k té obchodní stránce této věci. Pokud jde o podniky a obchodní stránku věci, tak v oblasti dopravy ta změna nebude až tak zásadní. S jedinou výjimkou a sice s těmi sloty v letecké dopravě nebo i v jiné dopravě. Ale eh, reakce jsou většinou pozitivní, ale my si musíme uvědomit jednu jedinou věc. Eh, já bych řekl, že je to dobrá věc, že byste se do toho měli pustit, ale prosím koordinovaně. Nemělo by to skončit tak, že každá země si bude tedy svůj čas určovat sama. Eh, to znamená, že eh, bychom ten současný stav neměli nahrazovat něčím, co bude úplně nekoordinované. Um, okay, so I think I'm being... já Eh, jsem byl požádán o to, jak se na to díváme z pohledu bezpečnosti na silnici. Já chci říct, že tam je strašně moc různých faktorů, které ovlivňují nehodovost. Eh, to, že posunete čas o jednu hodinu tam nebo zpět, neukazuje se, že by to mělo opravdu nějaký jasný dopad na míru nehodovosti na silnicích nemáme eh, žádné výrazné důkazy, že by to bylo pozitivní, ale ani, že by to bylo negativní. To znamená, komise, pokud se bude komise rozhodovat eh, o tom, zda to zrušit, to střídání času nebo ne, tak doporučujeme, aby nebrala v úvahu eh, nějaký možný dopad na nehodovost na silnicích. Ale pokud se třeba hm, podíváte na určitá data, tak se ukazuje, že spíše, mm, když se podíváme na členské země eh, podle jejich zeměpisné délky a zeměpisné šířky, tak vidíme, že tam dochází k určitým změnám. Ehm, týká se to toho času DST, takže já bych spíše doporučil zaměřit se na tento aspekt. Děkuji mnohokrát. Je to doporučení. Prosím, pane Jarvisi, máte slovo. Děkuji, já se také od, od, Pokusím eh, zareagovat na několik eh, otázek a zejména ohledně energetiky a to mm, tady se, co bychom doporučovali. Takový celkový pohled je ten, že pokud se podíváte na určité osvědčené postupy, tak by bylo nejlepší, aby zde byl podrobný, podrobné posouzení dopadu. Eh, je důležité získat co nejlepší informace o tom, jaký ten časový, eh, jaký, jaké to časovou zánu by si členské státy zřejmě vybrali. Také by bylo dobré učinit nějaký důležitý průzkum eh, v podnikatelské sféře ohledně jejich nákladů. Eh, takže ti, ti, ana, ti, kteří budou provádět analýzu, by se měli ptát, jaké jsou náklady na ten přechod změny to znamená, kolik by, kolik by se ušetřilo, mm, pokud by ty náklady nebyly. Také by bylo dobré, mm, aby zde byla nějaký, nějaký statistický, statisticky významný výzkum mezi občany v členských státech, protože proběhla se ta veřejná konzultace, ale jak víme, tak, ta, tak veřejné konzultace obecně nepřinášejí kvalitativně stejný výsledek jako mm, nějaká statistika. Mm, můžete také eh, provést určitou analýzu přímo dopadu třeba na lidské zdraví, na emise CO2. Pak ta otázka na inteligentní měřiče, to je podle mého názoru zajímavá, ale mm, v určitých předchozích pracích byla mm, určité pozorování lidí, eh, kteří hovořili o tom, Ehm, pardon, o, o těch rozdílech mezi těmi mm, špičkami a těmi obdobími mezi špičkami. Mm, může dojít eh, k určitým eh, rozdílům eh, v distribuci energií podle toho, jak se, jak, jak se mm, nastaví ty časy. Děkuji mnohokrát a na závěr dávám slovo opět panu Kastrověchovi. Děkuji. Vy jste se ptali na to cestování letadlem. Zda, pokud někdo cestuje často letadlem, zda eh, to na něm má dopad. Ano, to je zajímavé téma. Hm, existují například lidé, kteří za den vykouzí 4-5 balíčky cigaret a nemají vůbec rakovinu, ale většinu většina obyvatel s tím problém má, takže pokud eh, můžeme argumentovat tím, že jedna osoba problémy neměla, to neznamená, že všichni ostatní by s tím také neměli mít ty problémy. Já musím říct si, že já například, když se střídá čas, já jsem více unaven, ale jsem schopný pracovat. Jinak musím říct, že co se týče zvířat, zvířata nejsou ovládána matematickými zákony. Každé zvíře i každý člověk samozřejmě může zareagovat různým způsobem. Proto musím říci, že vycházím z toho, že komise má za úkol přicházet s legislativními návrhy. A když existují určité ukázky toho, že některé věci mohou mít velice negativní dopad na zdraví, tak by měla komise jednat. Samozřejmě se to netýká všech lidí, to je jasné. Ale máme tady jisté procento zdravotních problémů, které prostě se objevuje v souvislosti s tímto fenoménem a proto je třeba nějakým způsobem to legislativně upravit. A tady bychom se měli držet zásady obezřetnosti, tedy prevence tak to by měl postupovat každý v případě, že existují vědecké důkazy toho, že jisté zákony mají škodlivý dopad na člověka. Co se týče chronobiologie, mnozí, kteří podepsali mou studii, jsou chronobiologové z Japonska, z Argentiny, z Brazílie, z Portugalska. Spolupracujeme. Spolupracovali jsme na této studii, ale neměli jsme samozřejmě často probrat se všemi združeními jiných chronobiologů. Bylo by tedy třeba nalézt nějaký konsensus, který by pro nás mohl být výchozím bodem pro další diskuse. Pokud existují nějaká poškození zdraví, tak je nejlépe možné je pozorovat na dětech. Máme tady dopady i na duševní schopnosti, na schopnost si něco zapamatovat, se něco naučit, eh, na koncentraci, soustředění. To jasně zjišťujeme právě v těch dnech po změně času. Netýká se to všech dětí, jak už jsem uváděl, ale některé děti jsou eh, na střídání času citlivější a tyto děti mají potom eh, veškeré vyše uvedené potíže. Jaká doporučení bych eh, vyslovil? Za prvé doporučuji, aby se střídání času zrušilo. Za druhé, naše biologické hodiny jsou nastaveny tak, že ráno eh, absorbují co možná nejvíce světla a potřebují. A večer, po 6. hodině večerní, eh, ta potřeba světla eh, je čím dál tím menší, organismus to takto i cítí, že světla je méně a nastartovává určité mechanismy, které uvedou tělo v klid, tak, aby mohlo usnout. To tedy tolik k závěrům. Já jsem uváděl již několik příkladů a je třeba si uvědomit, že co se týče množství česté, existují sezónní rozdíly, to je důležité proto, aby mohly být nastartovány všechny naše důležité biologické procesy. Děkuji předsedkyně, děkuji mnohokrát, děkuji vám za vaše prezentace, za vaše vystoupení. Stále ještě eh, zbývá mnoho otázek, zejména v oblasti bezpečnosti na silnicích, kdy vy tedy skutečně říkáte, že střídání času nemá dopad, či tedy, že není vůbec jasné, že střídání času má nějaký dopad na bezpečnost na silnicích. Dobrá. Dále, všichni se shodujete na tom, že pokud bychom skončili se střídáním času, tak nezávisle na tom, zda to bude letní či zimní čas, je nezbytně nutné, abychom měli evropskou harmonizaci, abychom se mezi sebou jako evropské státy koordinovali. Dále, co se týče poškození zdraví, jak u dětí, tak u dospělých jsou důležitá. A co se týče úspor energií, jste uvedl, že vlastně to pro úspory energie nemá nějaký velký význam a máte pravdu od roku 1980 se šetří technologie, energie zejména díky technologickému vývoji. Tedy důležitý je zde technologický pokrok a ne střídání času. A já si myslím, že vy všichni jste dokázali, že vy všichni říkáte, že střídání času tam se šetří ekonomie podle toho, v jaké země, země to je, 0,5 úspor energie na severu, 2,5 úspor energie v jižní zemí, takže to skutečně nemá nějaký zásadní dopad na náš systém, to už nějakých či 40 let. Myslím si, že jsme vyslali velice jasné poselství, je třeba, abychom přijali legislativní opatření. Já si myslím, že Eh, je třeba si uvědomit, že toto téma je důležité, že je to pro nás velká výzva, že třeba to co nejdříve přetávit do legislativní podoby. Eh, vážení pánové, je vás velice mnoho kolem mě na, eh, za předsednickým stolem a já bych ještě jednou ráda vám poděkovala za vaše prezentace. Já si myslím, že si zatloužíte skutečně potlesk za vaši práci. A Budeme pokračovat. Prosím, můžete se opět usadit u nás v sále. Thank you.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 Budeme pokračovat, prosím. A vědeme se udělení absolutoria za rok 2017. Evropská komise agentury EMSA, EASA, Cezar a Shift to Rail. I hned dávám slovo panu Wim van de Kampovi. Bude hovořit za pana Franka Prusta. Já se vydám také eh, pana Leontinyho, který dostane slovo pode. Tedy prosím, pane Wim van de Kampe, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Kolega Frank Proust odpovídá za absolutorium Evropské komise a kolega Leontýny odpovídá za agentury. Děkuji vám, že jste mě dala slovo jako prvnímu. To je výborné. Frank Proust zde bohužel nemůže být a já tedy mám přednést jeho příspěvek jeho jménem. Nejprve bych tedy nejprve se Frank Prus chce Frank Prus poděkovat eh, pracovníkům výboru TRAN, kteří mu byli nápomocni při sestavování stanoviska pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Co se týče obsahu stanoviska, Jedná se tedy o absolutorium v klasickém slova smyslu. Takovéto absolutorium udělujeme každý rok. A Frank Proust nevidí v této věci žádné problémy. Bylo vypracováno několik různých analýz, které se týkaly evropského rozpočtu za rok 2017. A pro Franka Průsta a pro celou EPP vše bylo odvedeno řádným způsobem. Zejména bych chtěl eh, kolega upozornit na eh, nástroj CEF, tedy na nástroj pro propojení Evropy, kde chválí Evropskou komisi za to, že se tady chovala velice užitečně. A pan Průst by rád vyzval komisi, aby příštích letech postupovala stejným způsobem. Víme, že nástroj CEF se právě projednává v trialogu, ale tady to je jiná záležitost. Tady se jedná o absolutorium z roku 2017. Tady bychom si přáli, aby Evropská komise přijala pozitivní postoj, pozitivní přístup. veškerý. Členové našeho, zprávy, našeho výboru by měli podpořit tuto zprávu, aspoň je Frank Frust to by, prosí a děkuji za pozornost. Děkuji pane Fimpante Kampe a prosím pana Leontýnyho. Děkuji, děkuji kolegové. Pokud jde o udělení absolutoria za provádění rozpočtu na rok 2017, tak jak již řekl kolega Van den Kamp, tak Jde o agentury EMSA, EASA, ale agenturu pro železnici, Cezar a Shift to Rail, společný podnik. To znamená, že se to celkem týká pěti agentur. Dalo se počítat s tím, že proces udělování absolutoria bude jedním z nejdůležitějších nástrojů, díky němuž můžeme kontrolovat, jakým způsobem jsou vynakládány veřejné prostředky. Celkem bylo k těm pěti tématům předloženo 30 pozměňovacích návrhů, ale žádný nebyl zvlášť problematický. Já se domnívám, že naopak ty pozměňovací návrhy můj text dokonce vylepšují, že je můžeme tedy podpořit. Jak už jsme říkali v minulosti, v rámci tohoto výboru navrhuji, abychom tedy všem agenturám udělili absolutorium a to také všem další, a také všem dalším orgánům, který se toto stanovisko týká. Děkuji paní Leontýny, paní Meissner. Děkuji, budu hovořit jménem pana Teličky, který se velmi omlouvá, že tu nemůže být, ale jeho letadlo mělo spoždění, to znamená, že v tuto chvíli tedy eh, je na cestě do parlamentu, ale už to bohužel nestihne. Pokud by tu byl, tak by eh, tady ocenil práci obou zpravodajů, je jim velmi vděčný a eh, přispěl několika málo pozměňovacími návrhy, především proto, aby tedy připomněl závěry zpráv, Eh, Evropské komise a doufá, že tedy jeho pozměňovací návrhy se setkají s pozitivním výsledkem hlasování zítra. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Meissnerové. A obrátím se i hned na Evropskou komisi. Paní Montaño, prosím, máte slovo a budete hovořit za DG Move. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji, všem zpravodajům. Já musím říct, že jsem komise velice spokojená s tím, s vaším postojem. Rovněž konstatujeme, že tady došlo k velkému pokroku, zejména v oblasti agentur. Pouze dva objas, dvě objasnění, které se týkají zprávy, eh, zpráv a některých pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, Které jsou velice důležité. Mnoho pozměňovacích návrhů se týká řízení a zprávy agentur, a zejména eh, u toho, toho místa učitního v rámci organigramu Hm, tomu jsme věnovali velkou pozornost. Eh, situace MC, jež byla regularizována minulý rok, pouze eh, situace se, se řeší. Máme eh, tady projekt rozhodovací, který bude předložen výkonné radě řídící raze EASI e v nejbližší době a týká se to také. Co se týče pozměňovacích návrhů, které se věnují postupu zadávání veřejných zakázek. E, tady bych ráda pouze objasnila, že samozřejmě vy tam vidíte jisté obtíže, zejména s ohledem na EASu, ale je tady jeden postup zadávání veřejných zakázek, který byl problematický a to se týkalo IT, takže se to netýká veškerého zadávání zakázek. Co se týče tohoto zadání, to je celková částka 15 milionů eur, ale toto vlastně není součástí e, rozhodnutí o roční financování. Tam je to částka nižší. To je rozdíl těch čísel, které jsou naplánované v rámci programu a potom čísla, které je konkrétně rozhodnuto v tom ročním finančním rozhodnutí. Děkuji. Přeji si vystoupit opětovně zpravodajové, prosím. Wim van de Kamp, máte slovo. děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ještě zapomněla zmínit jednu věc. V, v tom udělení absolutoriu pro komisi máme ještě pozměňovací návrhy od pana Teličky z ALDE a také e, od pana Kaputa a od pana Delundy z Zelené. Pak je zde ještě i pozměňovací návrh paní Marie Kristýn Arnutu. Pan Prust dává plusko na hlasovacím seznamu u vše, ke všem pozměňovacím návrhům, kromě pozměňovacího návrhu číslo 8. Takže u všech ostatních zpravodaj dává plus a navrhuje, aby celkové to závěrečné hlasování bylo pozitivní. Děkuji panu Vindbandekovi a připomínám, že hlasovat se bude zítra 9 hodin, respektive od 9 hodiny. A Přeje si ještě někdo vystoupit? Ne. Výborně. Takže ještě jednou hlasovat se bude zítra v 9 hodin. A je to chyba, říká paní předsedkyně. Hlasování začne až v 10 hodin. Nyní ukončím tuto schůzi, neboť dále budeme pokračovat za zavřenými dveřmi. Týká se to jednak eh, feedbacku z trialogu a pak budeme mít schůzi koordinátorů. Proto nyní nastane krátká pauza, proto aby mohlo být zastaven web streaming a proto, aby ti, kteří nebudou pokračovat na těch eh, schůzích za zavřenými dveřmi, mohli opustit náš sál. Takže prosím všechny, kteří nemají právo zatrvat stále, aby eh, ze sálu odešli.